že nemají žádné jiné funkce, které jsou neslučitelné s funkcí europoslance. Vedoucí skupiny konzervativců a reformátorů mě informoval o tom, že pan Edward Macmillan Scott již není členem této skupiny. A to s účinností od 20. července 2009. Dále Evropská lidová strana a socialisté a demokraté a zelení a skupina konzervativců a reformátorů a skupina Svobodná Evropa demokracie oznamují změny ve složení výborů a delegací. Jména najdete v zápise z tohoto zasedání. Pokud nebudou do konce tohoto zasedání předloženy žádné změny nebo námitky, tyto změny budou